Uh, Dobré odpoledne, kolegové. Takže eh, my jsme měli začít ve 14.30. A eh, máme tady 10 minut spoždění, což je trošku moc asi. No, každopádně. Další bod na našem programu je kybernetická obrana. Eh, je to zpráva z vlastní iniciativy eh, s pravdem Pan Pat. Minulý týden se sešli stínoví zpravodajové a již se zhodli na celé řadě kompromisů, takže je vhodné, abychom dnes eh, to dotáhli do konce. Eh, minulý týden jsme dostali řadu nových pozměňovacích návrhů, zejména tady se to týkalo Eh, těch úvodních ustanovení a eh, domníváme se, že mm, touto zprávou významně přispíváme k tomu globálnímu tématu kybernetické bezpečnosti. No a nyní je čas, abych eh, panu Pátovi dala slovo, aby nás seznámil se současným stavem. Děkuji. Jak bylo řečeno, eh, skutečně jsme se sešli se stínovými zpravodaji a myslím, že to byla velmi kreativní a pozitivní schůzka. Výsledek je eh, tedy eh, dobrý a v AFETu se bude zítra hlasovat. Máme 30 kompromisů a zpráva se zastává toho stanoviska, že je třeba rozvíjet kybernetickou bezpečnost a odstrašovací schopnost. Evropské členské země jsou často cíly kybernetických útoků ze strany státních i nestátních aktérů a proto je skutečně nutné a urgentní, abychom své schopnosti v této oblasti posílili. Nicméně je čím dál tím obtížnější vypořádat se s kybernetickými útoky na úrovni členských zemí a proto je nejlepší se tím zabývat na úrovně EU a v kooperaci s našimi spojenci. Evropská unie může být platformou také pro evropskou spolupráci, tak aby veškeré nové úsilí bylo internacionálně koordinováno eh, a zapadalo do transatlantické bezpečnostní architektury. Spolupráce s NATO je samozřejmě velmi důležitá a musí pokračovat. My vyzýváme k lepší koordinaci eh, s komisí, zahraničním servisem komise, členskými zeměmi při výměně eh, znalostí v oblasti zahraniční politiky a eh, infrastruktury. Také rozvoj schopnosti atribuce a tak dále. Také jsme, bychom si přáli také specialisty, vojenské specialisty na kybernetickou bezpečnost, proto tedy voláme po zřízení vojenského Erasmu. E, také e, chceme v oblasti Chceme tedy mít další školení a informování jak vojáků, tak také studentů e, v oblasti kybernetické bezpečnosti. Také je třeba, aby se na všech úrovních odehrávala společné, odehrávala společné, společná cvičení, manévry. Eh, samozřejmě platí mezinárodní právo a mělo by být vnucován také v genetickém prostoru a my voláme potom, aby Evropská unie právě v této oblasti eh, se ujala vůči role, aby tedy vytvořila kritéria na úrovni NATO, na úrovni EU, jak eh, se vypořádat s kybernetickými útoky. Zítra, jak jsem řekl, by hlasování měl proběhnout v AFETu a pravděpodobně na plénu v červnu. Takže já vám ještě jednou děkuji za pozornost a příspěvky, kterých bylo eh, více než 340 v podobě pozměňovacích návrhů a já bych ještě jednou chtěl poděkovat kolegům, stínovým zpravodajům za velice účinnou spolupráci. Děkuji vám. Děkuji. A já nyní dám slovo a skutečně také mohu dát slovo eh, panu Lopezovi, zpravodaji za EPP, jenom chvíli počkám, aby se mohl usadit a nadechnout. We will find you something. <laughs> Thank you, Madam President. And I'm... Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se velice omlouvám. Uvízl jsem v bruselské dopravě. Za prvé chci poděkovat za eh, ty pozměňovací kompromisní návrhy, které byly zde teď předloženy. Je to velice dobrý základ pro další jednání a já myslím, že nám ta jednání umožnila eh, dospět k solidním kompromisům, které budou zítra odhlasovány. Chci zdůrazňovat eh, ještě mm, jednu věc na základě diskuzí, které jsme také vedli. Za prvé Evropská unie za podpory Eh, eh, eh, i aktivit, které se týkají kybernetické bezpečnosti, díky i společnému trhu, jednotnému trhu a podobně, tak by mělo vést tomu, že budeme zvyšovat spolupráci v oblasti vyšetřování, šetření, inovací, tak abychom hledali společná řešení bezpečnosti v oblasti zdravotnictví, energetiky, financí a samozřejmě obrany také a e, civilní technologie, které se používají ve vojenství a další nové technologie jako drony, například e, umělá inteligence a to je všechno, co ještě nás čeká. My bychom měli se snažit o větší pokrok a měli bychom se snažit umět anticipovat, co nastane. My jako EPP, my jsme říkali, že je třeba vytvořit eh, eh, operativní centrum pro civilní a vojenské účely, tak abychom lépe mohli plánovat, eh, abychom měli i efektivní rychlé kontroly, abychom měli kybernetický úřad, které by mělo být vlastně takovým místem, kterým, přes které bude probíhat spolupráce mezi příslušnými orgány členských států, také i bude odpovědné za přípravy koncepcí, strategií, abychom splňovali potom díky tomu operativní cíle naší společné eh, bezpečnostní politiky v rámci slavné PESCO, jak tomu říkáme. A také eh, kybernetický eh, úřad nebo mm, ten, ta organizace by měla být důvěryhodná a měla by spolupracovat s dalšími eh, agenturami v oblasti výměny spravodajských eh, informací a s členskými státy. A kombinace tedy civilního a vojenského velení, to by umožnilo i jak lépe uchopit hrozby, kybernetické hrozby a jak lépe plánovat akce vzhledem k povaze nového bitevního pole, což je kybernetické bitevní pole. A navíc je zde to globální prostředí a je třeba posílit naše ofenzivní i defenzivní schopnosti v kybernetickém prostředí. A je třeba si uvědomit nakonec, že tato oblast se neustále vyvíjí a bude vždycky těžké vůbec, abychom tedy my byli schopni eh, anticipovat a pokračovat v, v této oblasti, která nám je dost neznámá a mm, proto je třeba neustále být bdělí a aktualizovat vše podle vývoje. Jak jsem řekl na začátku, tak eh, já jsem spokojen s kompromisy a s dohodami a děkuji ještě jednou zpravodaji Urmasovi za tento výsledek a za diskuze, které jsme vedli. Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji. A teď je mou povinností pohovořit v roli zpravodajky za socialisty a připojuji se eh, k poznámkám eh, předřečníku, který, který, předřečníka, který poděkoval zpravodaji za skvělý návrh, eh, na němž se nám stínovým zpravodajům velice dobře pracovalo. Probojovali jsme se těmi více než třemi stovkami pozměňovacích návrhů. Návrhu se dostalo široké podpory napříč eh, stranami. Kompromisy zdůrazňují, že spolupráce s NATEM je nezbytnou součástí evropské kybernetické obrany, ale zároveň obraná unie Evropy by měla zajistit i strategickou autonomii. Nabízí se také otázka eh, uznávání státních a nestátních aktérů, kteří se dopouštějí eh, ohrožování naší kybernetické obrany a také povahy výzev při odrážení kybernetických útoků. Existuje kybernetické forenzní věda a potřebujeme také společné stanovisko třeba po kybernetickém útoku. Další důležitou otázkou, která je ve zprávě zdůrazněna, že je potřeba pro mezinárodní společenství, aby se dohodlo na povaze, eh, povaze eh, útoku eh, v v oblasti kybernetické. My jsme mnohokrát už na tomto výboru hovořili třeba o Evropském obraném fondu, budoucnosti evropské obrany a jak může Evropa za zachování strategické autonomii doplňovat úsilí NATO. Jsem si jista, že tato zpráva přispěje k této debatě a vyplyne z ní, že tento parlament bere eh, vážně potřebu, aby Evropa byla jedničkou v kybernetické obraně. Znovu tedy děkuji zpravodaji za jeho práci a nyní vyzývám další zpravodaje, aby se přihlásili o slovo. Myslím, že za EKR máme tady zástupce EKR. Výborně. No, či... Děkuji. My se samozřejmě eh, shodujeme s podstatou tohoto dokumentu a jeho záměr, poněvadž otázka kybernetické bezpečnosti, eh, to znamená otázku fungování naší infrastruktury a obrany schopnosti, to je samozřejmě důležité. Proto jsme eh, poněkud skeptičtí k tomu, co řekla paní předsedkyně, to znamená ta tendence k autonomizaci naší obrany. Mm, tři čtvrtiny členských států patří do NATO a e, politická, politické úsilí EU a politická předaná hodnota by měla e, vlastně posilovat e, naši spolupráci, obranou spolupráci s většinou členských zemí a dalších zemí a ne vytvářet jakýsi, jakousi druhou rovnocenou kolej, poněvadž to by mohlo být na úkor naší bezpečnosti, nikoli by to eh, zvyšovalo bezpečnost. Takže já ještě jednou eh, říkám, že uvědomujeme si závažnost tohoto problému a chceme dále pracovat na všem, co bude posilovat naši eh, kybernetickou bezpečnost a eh, zrezervovaně se stavíme tedy k té autonomizaci a eh, jaksi diverzifikaci těch transatlantických vztahů. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Kazupiury. Děkuji. My předkládáme tady menšinovou zprávu, protože my nesouhlasíme s obsahem té zprávy, protože naše koncepce se liší. Ano, jednotný trh kybernetické eh, bezpečnosti to nepodporujeme, ani nepodporujeme spolupráci s NATO v oblasti kybernetické bezpečnosti. A navíc si myslíme, že tady je hodně velkých eh, nedostatků a problémů, mm, které zde vznikají potom s lidskými právy, a mm, i zde se říká, že se budou používat i určité nástroje i v rámci eh, eh, toho víceletého finančního rámce a to také se nám nelíbí, takže budeme hlasovat proti a předložíme naši menšinovou zprávu. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Stínový zpravodaj za zelené Indirect byl velice aktivním účastníkem eh, na našich schůzích, ale dnes se nemohl dostavit pan Castaldo. A pan Schaffhausen tady nejsou, takže tím se dostáváme k závěru tohoto bodu. Promiňte. Eh, jenom tři krátké takové poznámky eh, k panu zpravodaji a Eh, myslím, že ty tři výchozí body to bylo naprosto v pořádku, ale eh, myslím, že eh, to množství pozměňovacích návrhů, víc než 300, ne, nedokazují to, že by to východiska byla slabá, ale spíše jde o to, že někdy posílení, doplnění, zaostření eh, některých aspektů eh, svědčí o tom, jak důležitá je problematika kybernetické bezpečnosti. Poprvé se tím zabýváme skutečně vážně a jsem přesvědčen, že eh, v zítřejším hlasování ta zpráva dopadne dobře. Jediné, z čeho mám strach, je to, že pokud se týče eh, jaksi dohánění toho ztraceného času, eh, pořád jsme pomalí. Pokud se týče kybernetické bezpečnosti, my pořád kulháme, vz, kulháme pozadu, eh, máme pořád málo právního materiálu a těch pořád nedostatečným způsobem reagujeme na objevující se nebezpečí. Nicméně tato zpráva se vyvíjí správným směrem a Eh, jsou tam jakési indikátory, jak bychom se měli lépe chovat v těch závažných situacích. A taky se zde objevuje myšlenka, že kybernetická bezpečnost nemůže být pouze problémem nebo eh, souhrnem problému jednotlivých členů, ale musí to být eh, otázkou společné bezpečnosti. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji a jsem přesvědčen, že to bude kvalitní zpráva. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Pane Petr, vy se chcete ještě vyjádřit? Děkuji za vaše vyjádření. Já stručně tady dvě dlouhé věty. Za prvé, co se týče spolupráce EU-NATO v oblasti kybernetické obrany, tady je zřejmé, že spolupráce mezi EU a NATO musí existovat a bylo to zdůrazněno opakovaně v návrhu této zprávy. Přesto nezapomínejme, že ne všechny členské státy jsou členy NATO a naopak a zvláště ve světle vývoje Evropské obrané unie a vzhledem k tomu, že kybernetická obrana, kybernetická bezpečnost nabývá na významu a je to nebezpečná oblast, Znamená to, že musíme s velkou rozhodností rozvíjet kybernetickou obranu i v rámci obrany v rámci Evropské unie a mezi členskými státy. To neznamená, že by to mělo podrývat nějakým způsobem plnohodnotnou spolupráci EU-NATO. I přesto, že stále ještě přetrvávají určité politické, řekněme, eh, Eh, drobné problémy eh, mezi EU a NATO, což má víceméně historické pozadí. Co se týče zprávy, dostali jsme asi 300 pozměňovacích návrhů a chci kolegům připomenout, že než jsme vůbec se zprávou začali s prací na ní, takže se tady hodně debatovalo, jaké limity, jaké hranice by tato zpráva měla mít. Výsledkem této debaty bylo, že ta zpráva se má týkat kybernetické obrany a ne všech aspektů kybernetické bezpečnosti, což je oblast mnohem širší. Lze debatovat, jestli to bylo správné nebo ne, ale takto jsme se rozhodli a proto také kolegové přišli s pozměňovacími návrhy, které mají ovšem mnohem větší rozsah, než jaký byl původní rámec zprávy o kybernetické obraně. A toho, z toho tedy vyplývá určitý zmatek, protože většina lidí si neklade hranice mezi eh, úzkým přístupem ke kybernetické obraně a širším pojetím kybernetické bezpečnosti. My jsme se snažili, a myslím, že se nám to i dařilo, eh, dosáhnout jisté rovnováhy na té jemné linii mezi odpovědností, reakcí a eh, byrokracií tak, aby zpráva měla odpovídající výsledek a obsah. E, v tomto smyslu se také omlouvám a je mi líto, že ne všechny dobré nápady a myšlenky kolegů se vešly do mandátu této zprávy. Přesto tedy e, znovu opakuji, že děkuji a uvidíme, jak to dopadne zítra. Děkuji a děkuji za veškerou práci, kterou si kolego vložil do toho, aby eh, zpráva byla pokud možno téměř včas hotová. Je to vysoce aktuální téma. Jak už v debatě zaznělo, hlasování v AFETu se bude konat zítra a na plenárce červnové. co se týče celého parlamentu. A my teď přistoupíme k dalšímu bodu na našem pořadu jednání a jedná se o druhé zvažování návrhu zprávy pana Pasku o vztazích EU-NATO, eh, e zvláště co se týče hodnocení návrhů a pozměňovacích návrhů. Pan Pasku vypracoval soubornou zprávu, která pokrývá veškeré aspekty rozvíjejícího se vztahu mezi EU a NATEM. Bylo 360 pozměňovacích návrhů, eh, mnoho kol eh, tedy věcné debaty a já teď dám panu kolegovi slovo, aby nám zprávu důkladně představil. Děkuji, paní předsedající. Myslím, že 45 minut mi snad postačí na to, abych vám vše odprezentoval. Takže jsme měli 360 pozměňovacích návrhů a mám, je z toho 22 pozměňovacích návrhů, které víceméně jsou podpořeny všemi poslanci. Snažili jsme se eh, zachovat soudržnost a zaměření této zprávy. Všichni víme, že asi nikdo nemůže být ze zprávy eh, absolutně uspokojen, jinak by zprávy asi se nemusely vypracovávat. Některé pozměňovací návrhy se do zprávy nedostaly, protože některé ty myšlenky již se týkaly. Již byly ve zprávě někde zapracovány. Jiné pozměňovací návrhy byly příliš podrobné, aby se kvůli místu vešly. Jiné pozměňovací návrhy se míjely s cílem předmětem zprávy. E, naše spolupráce mezi stínovými zpravodaji byla, nebo se stínovými zpravodaji byla dobrá. Neočekávám zítra při hlasování nějaké závažnější problémy a chci poděkovat všem za to, jak přispěli k této zprávě. Děkuji. Ano, bylo to mnohem kratší než 45 minut do konce dokonce o tolik kratší, že nám ještě nedorazili všichni stínoví zpravodajové. Michael, prosím. Ano, jménem kolegy Žána, který se omlouvá, že se sem nedostal. Děkuje a blahopřeje vám k odvedené práci a podle něj eh, tedy debaty mezi spravodajem a stínovými zpravodaji byla, byla plodná. Ten návrh zprávy se značně zlepšil, zvláště definice konkrétních eh, rysů každé organizace. Text teď přesně definuje úlohy a odpovědnosti EU, zaručení míru a bezpečnosti ob- jejich občanů na jejím Eh, území a potom kolektivní obrana v rámci NATO. Také jsme poukázali na hlavní oblasti eh, spolupráce, včetně vojenské mobility. A správně bylo poukázáno na to, že rizika dublování a, eh, a konkurence jsou marginální a je potřeba poukázat na to, kde se organizace doplňují. Z textu vyplývá potřeba konkrétního provádění návrhů, které obě dvě instituce navrhly. Pan Danžan doufá, že návrh zprávy bude velkou většinou schválen zítra dopoledne ve výboru AFET. Děkuji. Děkuji. Zdá se, že tady nemáme zpravodaje za EKR a proto dám hned slovo paní Veltmans za ALDE. Děkuji, vážení kolegové. Děkuji panu zpravodaji, panu Paskomu za odvedení dobré, eh, za dobrou práce. Náš výbor eh, předložil 30 návrhů, několik návrhů, které se týkají Ruska, protože jsme znepokojeni eh, chováním Ruska obecně. Je důležité, aby EU i NATO udržovali s Ruskem dialog a podle nás EU potřebuje společnou strategii eh, vůči Rusku. My v ALDE máme eh, takovou, takové vzorové stanovy pro nové vztahy s Ruskem. Jakákoliv, eh, jakákoliv agrese Ruska, hybridní nebo konvenční, by, na ní by mělo být reagováno a nenechávat toto na bedrech východních zemí. Rusko je významné, je potřeba to vzít v úvahu. E, spolupráci je potřeba posílit nejenom na východní straně, ale i v centru. ALDE také zvažuje dopady Brexitu na vztahy mezi EU na to, to znamená 80 výdajů na obranu e, NATO vlastně budou pocházet mimo mimo EU po Brexitu. Tři e, ze čtyř praporů na východě e, budou vedeny neevropskými zeměmi. Vzhledem k těmto dopadům vítáme závazné, závazné e, jak si prostě závazky na vydání, na obranu, jak to kolega zapracoval do zprávy protože obrana je společným zájmem EU i NATO. To je potřeba stále opakovat. Je potřeba mít kompatibilní schopnosti, protože ty usnadňují široké rozmístěvání sil obou organizací. E, je je špatné, když se na to musí potýkat, potýkat s nekompatibilitami, ku příklad, když se e, Turecko e, rozhodne nakoupit ruské tanky a ty potom nejsou kompatibilní. Musíme využívat také, eh, také eh, našich schopností dohody, když jde o neschody mezi eh, spojenci NATO, jako je třeba USA, jejich vztahu s, s Tureckem a Ruskem. Také je potřeba respektovat práva uprchlíků a migrantů. Jsme v Evropě a je třeba respektovat práva migrantů. Vidím, vidíme velkou příležitost pro další spolupráci EU NATO a navrhujeme vypustit odstavec, kde stojí, že EU eh, e je lépe vybavena na řešení vnitřní bezpečnosti, zatímco na to na řešení vnější bezpečnosti to podle nás není pravda. Mnohé naše návrhy byly akceptovány eh, a my také se budeme snažit hlasovat pro všechny eh, kompromisní návrhy. Děkuji za spolupráci. Děkuji a nyní dám slovo panu Permi, Kusman Permi. Dobře. My jsme to několikrát již řekli, že my předložíme menšinovou zprávu. E, my nesouhlasíme s panem Pasku ani s většinou zde, e, pokud jde o vztah s NATO. Myslíme si, že NATO nemá důvod, aby existovalo a v podstatě pouze zneužívají naše uh, vojenské hm, kapacity, aby mohli tedy útočit eh, na jiné a postavit se proti Rusku a není to v zájmu nikoho, takže budeme proti. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Meseriš. Děkuji, já budu velice stručný. Já souhlasím s většinou toho, co bylo řečeno kolegy. Ano, zde došlo k velkému zlepšení původního textu. Skutečně nyní eh, specifikace EU a mm, specifické rysy NATO, to je podle mě silná stránka této zprávy. Nicméně pořád platí, že tady vidíme určité vakuum, nedostatky, když se snaží tady definovat velice takové iluzorní koncepce mm, mm, spolupráce mezi těmito dvěmi organizacemi a E, vlastně to, jak se vzájemně doplňují vždycky. Hovoříme o komplementaritě, to se líbí všem, ale ve většině případů to nefunguje tak, jak bychom si byli přáli. Možná bychom chtěli o této zprávy příliš mnoho. Nicméně především, co nám leží na srdci, je dlouhodobá věc. My máme prostě problém s financováním. To říkáme pořád, to není nic nového. Eh, když chceme zlepšit vojenské kapability, tak je třeba posílit PESCO, ale nemyslíme si, že na to by měly jít evropské peníze, na eh, vojenský výzkum, na eh, takže to je náš největší problém, který máme tedy a zatím to nebylo rozptýleno, takže s tím máme problém. A také, tak jak jsme již i slyšeli od kolegů, nejsme zrovna přesvědčeni, že eh, ruská nekonvenční hrozba je tak specifická, eh, jenom tedy jako hm, hrozba z východu, ale máme další případy ze západní, eh, západní Evropy, Brexit a podobně. Já myslím, že tady nejde o tu polaritu západ-východ, tedy přece tady musíme zdůrazňovat jiné věci a to je solidarita mezi a mm, to uvidíte v naší zprávě. My nemůžeme podpořit všechny kompromisy, tak uvidíme, jaký zítra nakonec bude výsledek hlasování. Děkuji. Děkuji, ano. Takže tím jsme uzavřeli seznam stínových zpravodajů a řečníků, které zde mám. Nevidím tady, že by někdo chtěl ještě k tomu se vyjádřit přímo teď zrovna, takže Tímto dám slovo opět panu Pasku, aby uzavřel rozpravu. Já chci poděkovat ještě jednou všem za tyto poznámky, připomínky, za podporu. Názory všech jsou pro nás důležité. Tady my nechceme nutit eh, ostatní, anebo nesnažíme se úplně integrovat automaticky názory všech. Problém je, jak víte, že bychom měli přece si uvědomovat, jaké jsou důvody, proč zde obhajujeme určité postoje. Samozřejmě každý má svůj názor a možná i své důvody na to, že má výhrady a nesouhlasí. Takže víte, tak to je tady v parlamentní činnosti. A také bych chtěl zdůraznit eh, význam eh, toho, co ten termín, který vyvinuli Britové, konstruktivní nejasnost, constructive ambiguity, to je takový oblíbený anglický termín, tak prostě eh, konstruktivní nejasnost, takže to znamená, že každý má na to svůj názor. Děkuji. Ano, takže pozor na jazyky. Ano, každý jazyk má takové nějaké své fráze, které se rozšířily. Takže děkuji ještě jednou a mm, děkuji všem za pozměňovací návrhy. A stejně jako u té předchozí zprávy budeme hlasovat zítra. Zítra se, pardon, bude hlasovat v AFETu, zítra dopoledne a poté na plénu v červnu. Děkuji. No dobře. Teď můžeme přejít k dalšímu bodu programu, což je výroční zpráva o misích e, e, zahraniční obrané politiky za rok 2017. Máme zde ředitele CPCC z té vnější tedy služby, diplomatické služby. Pan ředitel, který má na starosti tyto mise, je zde. So while Mr. Dean uh, takes his seat and... Uh... <laughs> Než se posadí a usadí, my jsme začali trochu dříve, než se původně plánovalo, ano. Jak jsem řekla, to je druhá výroční zpráva o těchto misích a operacích. A e, my jsme chtěli pozvat i pana generála Prokomera, který má na starosti tyto evropské mise a operace, ale bohužel to naplánování bylo takové, že pan generál nemohl přijet. Pane Dýne, nás velice zajímají úspěchy našich eh, misí v minulém roce, civilních misí, ale také bychom velice rádi slyšeli a to, abyste řekl upřímně, jaké jsou překážky a problémy, mm, na které tyto mise narážely a jak vidíte budoucnost těchto misí. A vy eh, spolupracujete teď s tou novou jednotkou pro vojenské plánování, máte společnou koordinační jednotku, tady jde o to zajistit maximální koordinaci mezi eh, civilními a vojenskými misemi. A takže mezi je třeba, ten, tento rok se má tato eh, spolupráce zrevidovat, rada. Mm, a jak budete, jak vy hodnotíte fungování JSCC? kde i vy máte svoji roli, tedy váš úřad má, váš orgán má svoji roli. Ano. A teď bych ráda předala slovo nejprve panu Týnovi, aby toto téma představil. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji kolegové. Je to pro mě potěšení, že jste mě pozvali na výbor a Eh, takže civilní mise, mm, to je to, co chcete slyšet. Jak víte, já jsem otevřený a chci skutečně popsat, co funguje dobře a co ne. A mm, mm, jich deset, bylo jich deset těchto civilních misí, asi 2000 lidí celkem bylo nasazeno v těchto deseti misích na třech kontinentech, což podle mě je docela eh, úctyhodné, je to úctyhodný nástroj naše mise podle mě proběhly dobře, úspěšně. Je to důležitý nástroj, nejenom jediný tedy v souboru nástrojů, ale je stejně dobrý jako ostatní nástroje, které používáme, abychom kolektivně pomáhali třeba v eh, programech eh, na kontinentech, kde nás potřebují. A v podstatě tyto mise mají takové tři pilíře. Takže když se dohodneme na programu, tak jde o to, abychom vždycky vnesli tam eh, stabilitu, bezpečnost, ekonomickou stabilitu a to by mělo tedy eh, přinést. A když chybí jeden z těchto třech pilířů, tak to by potom kulhalo, takže tady jde o to, aby vše spolu působilo, aby to abychom byli schopni tam i vnést stabilitu, bezpečnost, Eh, ekonomickou stabilitu a eh, i ekologickou a eh, také, mm, také i důležité je vždycky, aby i ostatní následovali náš vzor, tedy přitáhnout ostatní a to je důležité, aby naše mise nebyly izolovány od ostatních nástrojů, protože některé členské státy mají bilaterální aktivity, například z Afri- nebo Africká unie třeba také pomáhá takže spolupracovat s ostatními a tyto mise působí od roku 2004-2005, tak to je relativně malé, mladá aktivita. A za chvíli se podíváme na ty vojenské aktivity. Jedna ze silných stránek je, ne, mm, to se popisuje v té výroční zprávě, Eh, všechny ty detaily se, detaily se dočtete, ale je důležité, abychom byli schopni lépe prodávat veřejnosti, voličům, aby pochopili, proč eh, tyto mise jsou tak důležité a že máme zde eh, roli. A co je ještě důležité, je, že my teď máme matatelné, viditelné nástroje, to znamená, lidé tam vidí naše hm, tedy pracovníky, vojáky, naše vlajky, že jsme přítomni, někdy třeba eh, to je jako v, v Afganistánu jsou to velké mise třeba nebo v Kosovu a někde jsou menší a někdy ty nástroje ale nejsou tak vidět eh, a jsou takhle spíš schované, i když eh, do nich investujeme hodně peněz a možná tam třeba ta Evropská unie nedostane se jí takové uznání, jak by mělo. A pokud jde o velení těch deseti misí, tak já mm, se osobně zodpovídám členským státům, ale také i parlamentu. Já děkuji tedy vám za vaši podporu v minulých letech, poněvadž to stojí peníze. 260 milionů ročně, to není málo. A je třeba, aby velení zajistilo, že ty eh, peníze budou vloženy efektivně a mm, že skutečně ta naše mise bude znamenat změnu v těch eh, místech. A my chceme, aby eh, se zlepšil život lidí, kterých se to týká a O to nám jde, tam nejde o to jenom, aby tam vlála vlajka Evropské unie. Chceme třeba, aby lidi měli přístup k soudnictví, aby eh, bylo to bez jakýchkoliv vlivů, interferencí, předsudků. Chceme i zajistit, aby ty zem, aby eh, jak si i ty síly těch dotčených zemí také se zapojily do řešení a ne, aby byly pro nás problémem. A potom i ty reformní programy mají ten svůj eh, policejní element, protože často o, o, ta policie v těch zemích v minulosti byla špatně vnímána, byla problematická. Takže to chceme změnit a také i se snažíme tam pomáhat vyvíjet služby, kapacity v těchto zemích a instituce právního státu. To právní stát, vláda práva, to je pro nás zásadní. To, eh, skutečně je eh, významná politická premisa. A nesmíme zapomínat na to, že především se eh, eh, snažíme o to, aby v těch zemích, kde působíme, aby se poměry změnily. A o to šlo i v těch deseti misích, které se začaly především primárně jako mírové mise. A potom se vyvinuly tedy další typy misí eh, podle toho, jak se vyvíjely naše strategie. A já eh, nebo, protože tady šlo tedy o naší vnitřní i vnější bezpečnost, šlo o eh, migraci, takže na to jsme se začali hodně zaměřovat také i mm, i v poslední dobou především eh, se snažíme chránit evropské občany také. To je další naše strategie. Mm, jde o prevenci, protože pro nás prevence je vždycky lepší než reakce. A v některých zemích, ve kterých operujeme, tak eh, mm, to jsou země, které eh, jsou tedy zdrojem našich problémů a my e, nemůžeme samozřejmě, ale tady e, e, mezi sebou soutěžit a to nemůže být překážkou pro naši práci, ne, naopak, musíme spolupracovat a my tedy jednáme s hlavními městy těch dotčených zemí a tam jim vysvětlujeme, proč je tam se tak důležitá, proč musí ty naše síly Eh, ozbrojené síly lépe spolupracovat, chovat se zodpovědno, zodpovědně a proč je třeba se koordinovat. To jsou otázky hm, eh, jaksi zdravého rozumu. A hm, samozřejmě do toho zapojujeme i eh, aktéry vnitřní bezpečnosti a pokud zajde o to, abychom zároveň přesto také pomáhali vlastním občanům, protože budeme lépe chránit, ty hranice budou bezpečnější a zároveň i budeme pomáhat rozvíjet kapacity těch hostitelských zemí. A e, což e, je, myslím, chválihodný cíl. Členské státy chtějí, abychom se zaměřovali eh, na, eh, abychom zůstali na té strategické úrovni v těchto misích. Eh, to je možná nejenom proto, že to je lepší než ta taktická úroveň, ale protože jde o to mm, působit na ty vlády, se kterými spolupracujeme v těchto oblastech, kde jinak jsou konflikty, často tam jsou autokratické režimy vlády a mm, je třeba tedy spolupracovat s těmi eh, orgány, které mají rozhodovací pravomoci a proto já myslím, že investujeme eh, inteligentně peníze a mm, na základě toho i se snažíme přijímat legislativu, lépe tedy definovat eh, pravidla a odpovědnosti, úkoly všech těch složek. Netýká se to přímo tedy vojenských složek, ale Týká se to i reform tedy eh, tě, eh, s těmi civilními aspekty. Samozřejmě to vždycky má i dopad na ty vojenské aspekty. Uvědomili jsme si, myslím, že eh, reforma částečná nestačí. Samozřejmě je dobré mít sice efektivní policejní eh, sílu, ale nebude to fungovat, pokud nemáte eh, efektivní eh, soudnictví, justici, prokuraturu. Takže tady nejde o to jen pomáhat třeba v oblasti justice, soudního státního zastupitelství, ale pomáhat i policejním složkám, to, protože jinak nebudou mít lidé přístup k spravedlnosti, jak by měli a nebude se s nimi zacházet, jak by se mělo, e, podle našich norem pravidel, protože já jsem ze Severního Irska. Takže mám s tím určité zkušenosti, ale za, já myslím, že těch 11 let, kdy toto děláme, není tak dlouhá doba, ale pokud si dobře pamatuji, tak pamatuji si, jak jsme hodně Eh, museli spolehat a pracovat pouze se při, na eh, tedy přiznání. Přiznání je dobré pro eh, prokuraturu, když se aplikuje zákon, jak se má. Ano, tak se pracuje pouze s těmito důkazy, ale často soudy a státní zástupci příliš spolehají na doznání na těchto důkazek. No, často je to na základě toho, že spíše je to, že jsou k tomu motivovány ty osoby, aby se přiznali, a proto není dobré pracovat pouze s těmito důkazy. Jak jsem řekl, naše mise jsou na třech kontinentech a ta zpráva objasňuje, co ty mise dělají. Na těchto kontinentech máme v Gruzii, Evr, to je mise která mě trochu tady jak si leží na srdci. Ono tady možná, protože vy máte vaši delegaci, tak jste lépe informováni než my a je to od um, již srpna 2008 a jedna z nejúspěšnějších misí. Není vůbec snadná, ale z definice monitorovací mise jsou daleko snažší než mise, kde se snažíme eh, něco reformovat. A, mm, takže tady v této misi šlo především o to snížit ty příležitosti pro různou propagandu a misinformace, desinformace, které se na Kavkazu šířily, takže ta mise byla úspěšná, měla velkou podporu členských států, myslím 27 či 28 států ji podporovalo nyní 23-24, myslím to je, pokud se nemýlím. A jak jsem řekl, to je velká výzva pro nás teď, především personální zajištění. A my jsme začali tuto misi prostřednictvím takového poradenství jednou ministerstvu a potom jsme byli docela ztraceni v, v, jaksi v tom uh, množství těch různých poradců a podobně, takže mm, bylo třeba tedy se zaměřit na veřejný pořádek, na finanční řízení, na eh, eh, community policing a mm, to je tedy mise, kterou vedeme teď i na Ukrajině, kde se zaměřujeme na pár věcí tedy, eh, aby nebyla eh, příliš tedy roztroušena. Teď dokonce v Oděse jsme otevřeli úřad a eh, tam ale ty výzvy samozřejmě jsou obrovské, problémy jsou obrovské. A Kosovo, to je mise, kvůli které nespím, to je problematická, komplikovaná a Eh, tam šlo o reformu policie především, především to šlo docela dobře, ale eh, just, soudnictví, to byl problém tam, protože eh, tam sice Kosovo je malá země a tam je to tak, že každý zná každého, ale myslím si, že tato mise byla úspěšná, ale E, ta e, vlastně vznikla z INMECu, což byla mise OSN, z toho vznikla a e, v letě začneme ji redukovat početně a chceme, aby ta mise se spíše zaměřovala na monitoring, na poradenství, aby nebyla tak exekutivní tolik. A my tam eh, my jsme se zaměřovali především v minulosti na policii, na veřejný pořádek. Eh, to je třeba samozřejmě dále zajistit, ale také chceme i se eh, zaměřit, abychom plnili úkoly podle zpráv podle mm, zjištění Rady Evropy, tedy tam šlo především o to začít pracovat a spolupracovat se státním zastupitelstvím, aby bylo možné mm, vést ty soudní procesy. Musíme říct, že to eh, CSDP, to je taková trošku zkratka. A my tedy Eh, to vidíme tak, že eh, ta společná bezpečnostní obranná politika to je vlastně střednědobé a dlouhodobé řešení. A eh, je to vlastně otázka také vůle jednotlivých zemí přijmout reformu a postoupit před. A samozřejmě to otázka také absorpční, absorpčních schopností. Nemá smysl Eh, mít tedy 100 eh, různých evropských mentorů, kteří budou se starovat, starat o nějaké 4-5 lidí. A my tedy eh, musíme spolupracovat. My máme vlastně také na OSN příslušné oddělení pro strategické plánování a my de facto jsme o tom mluvili před pár týdny s těmi, že eh, ty mise je třeba trošku lépe koordinovat předem. To je vlastně něco pro OSN a EU. Eh, někdy se stává, že eh, ta mise je jaksi přelidněná, abych tak řekl. Máme tam vysláhnout příliš mnoho lidí z různých organizací a to je trošku náročné. No, pak jsme tam měli Afganistán, nyní eh, Gruzie, Kosovo, Ukrajina. V Africe máme eh, misi na, eh, tedy v Somálsku a máme tedy zálohy také v Nairobi, v Mogadishu, tam se vlastně snažíme operovat v Somálsku a je ta spolupráce s námořnictvem. Pak eh, pokud se týče eh, našich afrických sil, tak tam to vypadá, že je budeme spíše redukovat. A to může být eh, problematické změna v Somálsku. A pak je tady <clears throat> jedna velká mm, mm, výzva v podobě mise, kde máme pouze asi polovinu z těch zdrojů, které bychom potřebovali. No a e, členské země e, samozřejmě e, jsou na tom různě. Některé jsou tedy silné v určitých oblastech zahraniční politiky, ale v podstatě jde o to, že každá mise, každá organizace je jen tak dobrá, jak dobří lidé tam pracují. Ale v zásadě to není negativní statement, poněvadž my máme celkem štěstí na kvalitní personál. Eh, v podstatě eh, my máme tedy eh, personál, který je tedy velice zkušený. Máme tedy lidi z Německa, Francie, Británie, Slovenska, Litvy a tak dále. A v podstatě musím říct, že eh, ty země jsou pro nás tedy celkem oporami a to je mi samozřejmě takovou výhodou mé pozici. No a mm, myslím, že eh, to eh, v podstatě je to ta lepší varianta. No, eh, v Somálsku samozřejmě máme problém s těmi zdroji. Eh, celkem nám funguje eh, Mogadešo, také jak si to námořní operace. No a dá se říct, že tady máme tedy určité přetahování o zdroje. Pak eh, tady máme eh, de facto eh, poslání nějakým způsobem se vyrovnat s těmi nelegálními organizacemi. Jsou teroristé, to jsou různí pašeráci, kteří zneužívají místních lidí. Také v podstatě zlodějské organizace, loupežníci a tak dále. Čili tady eh, s tím se musíme nějakým způsobem eh, vyrovnat. V Sáhelu, eh, Mali a Niger, v Nigeru tam se hm, povedlo hm, celá dobrá práce v Agadešu příslušné, eh, příslušná vláda, vláda Nigeru, eh, to se nám podařilo představit, aby se alespoň zabývala nelegální migrací. Eh, potom je, je tady vlastně problém Libie a my chceme, aby Libie, Mali a Niger více spolupracovali, aby tady ta problematika je podobná, jde o lepší ochranu hranic. Vlastně Mali, Bamako, Čili to se týká dalších ještě pěti zemí, Čad, Burkina Faso a další. Čili tady eh, bychom měli zahájit eh, takovou trošku intenzivnější spolupráci civilně vojenskou. No a půjde skutečně o kontrolu migrace, případně kontrolu různých eh, pašeráckých organizací. Libie, eh, ta je velice obtížné území z mnoha důvodů. Nicméně nás eh, celkem těší, ale v podstatě jsme téměř hrdí na naši misi, na naši mezinárodní přítomnost. Eh, A možná se, na, se nám daří tady vyvíjet tlak na to, aby se Eh, více spolupracovalo v rámci různých misí. A musím říct, že eh, máme tady eh, úspěchy, má to tady i svoji obracenou stránku, to je samozřejmá věc. A my se pokoušíme, abychom tady v Tripoli a další místní úřady Eh, jak si posilovali v jejich činnosti, no v tom, co by měli plnit. No a eh, to bylo velice eh, stručné, tady jsem to řekl, ale třeba střední východ, ještě blízký východ, tak to samozřejmě nám v poslední době připomíná, jak je to výbušná oblast, že naše mise v Ramaláhu byla celkem úspěšná Eh, pak máme tedy západní břeh eh, Jordánu, eh, to jsou Agaza, to jsou vlastně takové ty poměrně jaksi konflikty, které jsou zatím v limbo. No a uvidíme, jak to bude dál, tedy Hamas, Fatah, že palestinský problém. A podle posledního vývoje to možná bude obtížnější. No a pokud se týče členských zemí, tak si na tom samozřejmě dívají tak, že nechtějí zbytečně ohrazovat eh, své lidi, kteří tam vysílají. Eh, nicméně eh, chceme, abychom, mm, aby prostě ty naše mise tam určitý měly určité, určitý vliv. Čili proto tam ty mise ještě udržujeme. Další mise to je Irák. My máme tedy zprávu z prvních šesti měsíců a hm, dá se říct, že členské země jsou poměrně spokojeny s pokrokem eh, v této mise a to bylo samozřejmě eh, eh, velice dobré, je to celkem pozitivní a snažíme se tedy více zacílit tuto misi. No, hm, myslím, že celkově panuje přesvědčení, že E, vlastně v Iráku očekáváme nový, nový vývoj, poněvadž e, včera tam proběhly volby, takže tam by mohla vzniknout e, společnost, která bude spíše demokratičtější, rozhodně tam budou více fungovat běžné státní instituce a podobně. Takže jestli bez toho je to těžké. Eh, možná, že tato mise může být ještě eh, posílena. No. Eh, jinak máme tady ještě 7 mil a tady toto pracuje v Bruselu, protože to dává smysl. Hovořil jsem taky s těmi čtyřmi R a je to skutečně Eh, to správné místo bez ohledu na to, jestli hovoříte s člověkem v uniformě nebo v tmavém obleku. Eh, v podstatě to je jedno, jde o to, aby, abychom měli prostě ty pravé lidi na pravém místě. No a tam, eh, kde je třeba nějaký nějaká, nějaká potřeba, tedy eh, poskytnout jakousi civilní misi, tak to eh, prostě je třeba vždycky o tom otevřeně hovořit. Eh, pak máme samozřejmě MPCC a to bude něco podobného jako CPCC a, a samozřejmě chceme také zajistit, aby všechny ty mise a operace aby eh, zapadaly do kontextu a samozřejmě eh, vše závisí také na těch finančních eh, mechanismech a na tom, k čemu to povede. Takže skutečně to SIF jak já tomu říkám, tak to je velice užitečné a Ono je také e, možné, že do budoucna budeme mít více takových těch civilně vojenských misí, těch hybridních misí. To uvidíme. A samozřejmě se to budou účastnit všechny možné instituce, pro každé to bude znamenat určité náklady. No a samozřejmě e, také členské země od nás očekávají lepší koordinace ta hlavní výzva, respektive tady je několik výzev, které se vlastně týkají prakticky všech deseti misí. Za prvé to je poskytování zdrojů. Eh, jenom málo misí je eh, skutečně plně obsazeno co do lidských zdrojů. Já se tady snažím toto eh, vyjadřovat jaksi opatrně a já tomu samozřejmě Eh, chápu, poněvadž eh, ty mise ne vždycky eh, mají ten výkon, který se, nebo výsledky, které se očekávají. Také potřebujeme experty, a kteří, kteří možná ne vždy jsou k, nevždy jsou k dispozici a zejména tady z menších zemí jsou velmi vzácní No a pak tady je samozřejmě otázka eh, eh, ministerstev vnitra, justice a tak dále, čili tady skutečně eh, je to trošku složité a to je, to je ovšem běžný takový profesní problém. My jsme tady v těch posledních sedmi letech, co mám zkušenosti, tak skutečně já, já často jsem ve styku s lidmi z těch příslušných ministerstv a snaží sem, snažím se je vždycky tak nějak přesvědčovat také ke spolupráci. A já myslím, že e, e, ta bezpečnost to je skutečně e, velká výzva, bude trvat. Za posledních 11 let jsme přišli o čtyři lidi to se vám možná zdá, že to není moc, ale když tomu převežte rodiny a přátelé, tak to samozřejmě určitě dosah má. Bezpečnost ta stojí spoustu peněz a to znamená, že je také zajistit, aby ty peníze byly utráceny eh, co nejlepším způsobem. No a my samozřejmě používáme také další bezpečnostní Eh, firmy, to třeba eh, takhle v, eh, v Libii, Irák, v Afganistu, v Afganistánu, tam to všem se chýlí ke konci. Ale třeba některé mise, jako třeba v Mali, tam narůstají rizika a to znamená, že budeme muset trošku více věnovat ochraně vlastních lidí. Pak je tady problém Eh, korupce, eh, různých eh, záškodníků a podobně. No ale to v podstatě je něco, s čím musíme počítat. Já občas mám obav, když, obav, když některé mise jsou takové příliš populární nebo příliš jaksi zavedené a sebevědomé. De facto lidé nemají rádi reformy. A tady, eh, že, že s reformami je to vždycky těžké, eh, čili to je opět eh, jedna z těch výzev, kterým čelíme. Tak samozřejmě jsou tady takové ty běžné výzvy spojené s korupcí, s tím, že ne, ne nevždy jsou různé sliby myšleny vážně eh, nebo různé eh, programy boje eh, proti korupci se odehrávají hlavně v ústech, ale méně v činech. Čili 2000 lidí, 10 misí, skutečně lidé, kteří jsou opravdu kvalitní, ženy i muži Měli jsme eh, eh, tři, nebo máme eh, tři šéfky misí a dvě zástupkyně. No samozřejmě jsou to lidé z různých prostředí, hovoříme o genderové rovnosti a tak dále, čili tomu se věnujeme, poněvadž je to důležité. A my tedy eh, si uvědomujeme, že eh, potřebujeme zastoupení žen, solidní zastoupení žen eh, ze všech možných prostředí. No, paní předsedkyně, já jsem možná hovořil příliš dlouho, ale já jsem prostě chtěl, aby ta odpověď byla skutečně upřímná. No, já vlastně mi zbývá ještě šest týdnů a já musím říct, že já věřím v eh, tu naši společnou bezpečnostní a obranou politiku. Já myslím, že ona opravdu je schopná eh, měnit eh, situaci k lepšímu. Já často tedy čelím otázka, vždycky říkám, ne, my tady nejsme kvůli penězům, my jsme tady proto, abychom něco pohnuli, abychom něco dokázali. Takže jsou to, jsou to tady výzvy, ale já vždycky si vážím podpory a povzbuzení se, ze všech stran. Takže já vám děkuji ještě jednou za tu příležitost k vám dneska pohořit. Thank you very much. Yes. That was a, um... Děkujeme. To byl skutečně mistrovství výkon seznámit nás eh, takto přímo s vaší práci, prací a náš výbor si toho upřímně váží. Mluvím jménem všech jeho členů. Nejprve tedy dám slovo kolegovi panu Galvi. Ten byl se mnou minulý týden v Gruzii. Děkuji. Pane Dýne, děkujeme za vaši prezentaci. Je mi líto, že za šest měsíců eh, končíte s touto prací. Já i kolegové eh, vám přejeme všechno nejlepší v dalším životě. Jistě možná byste měl možnost zůstat i nadále, kdybyste chtěl. Uvidíme, jak to všechno dopadne, ale to je jiná věc. Děkuji za tuto prezentaci. Mimo popis toho, co jsme za minulý rok udělali, z kvantitativního hlediska, jak vypadá aktuální situace, my jsme v minulosti eh, vypracovávali řadu zpráv, tam se ozvala určitá kritika, že nemáme hovořit jen popisně a kvantitativně o tom, co jsme udělali, ale podívat se také na tu práci z hlediska těch kýžených cílů a jestli se nám daří zlepšit bezpečnost našich občanů. To je jedna věc. A i když geograficky jsou ty mise vzdálené, jestli alespoň teoreticky přispěli k tomuto cíli, eh, což je důvod, proč jsme eh, je vůbec uspořádali. A co se týče hodnocení, tam trochu toto, eh, v tom popisu toto hodnocení chybí. V budoucích zprávách by bylo dobré toto ještě napravit. A další otázka, kterou mám, a vy jste se o tom zmínil, eh, jde o zdroje, často i jenom lidské zdroje, ne vždy jen finanční zdroje. V minulých zprávách zaznělo, že jenom 75 všech pozic eh, na těchto misích je naplněno a je nám líto, že nařízení o eh, pracovním poměru se nebude týkat osob, které Eh, budou členy těchto misí, když jsou vypláceny z evropského rozpočtu. A my jsme přesvědčeni, že to nepřispívá k efektivitě eh, misí a vyzýváme členské státy k tomu, aby se toto napravovali. Chci se zeptat, jestli se vede debata eh, o naplnění těch, těchto pozic a Eh, také, eh, jestli uvažujete o tom, že byste aplikovali tedy nařízení o služebním poměru, staff regulations, na osoby, které eh, jsou členy těchto misí a jestli nějakým způsobem v tomto směru tlačíte na členské státy. Děkuji. Děkuji, Michael. Javier. Děkuji. Vy říkáte, že to je problém se zdroji. Já zcela nesouhlasím. To je problém mandátu, který musí být životaschopný a e, i je třeba to kontrolovat, že funguje. A mohu dát spoustu příkladů. Já nevím, jak můžeme říct, že jsme spokojeni s naší misi v Libii, když e, náš partnerem je Fayez Asaraš, který v podstatě má pod kontrolou pouze svůj prezidentský palác v Tripolisu. A my e, Eh, jsme hovořili o tom, že musíme vytvořit eh, takovou skupinu, která bude blokovat eh, to obchodování s drogami z jihu z Libie, ale v podstatě tam jsou Sulejmanovi brigády, které tam fungují a brigády z Nizraty, tedy islamistické brigády a v tomto okamžiku tedy i i e, e, tam e, to jsou tedy živly, které tam operují i ze severu, ze severu Libie. A takže zde v podstatě ten chalifát kontroluje celé pobřeží a to je údajně legální pobřeží, ale to je pod kontrolou legálních banditů vlády Fajese Saraše a v podstatě ten dnes a mm, mm, tedy tak to mm, oficiální vedení nemá pod kontrolou vůbec nic a vy říkáte, že jste mluvili s Machodem Dasunem, což je inteligentní člověk, minister z Nigeru a ten ví, o čem o co tady kráčí, eh, pokud jde o tu situaci. A nemůžete přece s Fajesem Sarašem eh, eh, spolupracovat, protože nemá pod pod kontrolou vůbec nic, to je úplně vymyšlený konstrukt, ten nemá pod kontrolou vůbec nic a tudíž není k ničemu a je to, eh, je to prostě vymyšlený partner a ty peníze eh, jsou tam vložené úplně na nic. A nemluvě o Somálsku, tam víme, že existuje něco, co je zcela ilegálního, to je Somaliland, jak se tomu říká, a s ním my spolupracujeme. Skutečně je to nutné. A v podstatě z jejich pobřeží výjíždějí piráti a to je teoreticky legální vláda, která to mm, ale nemá pod kontrolou. Takže pokud máme skutečného partnera, o kterého jde přece, tak ano, ale toto jsou většinou vymyšlení partneři, nereální, je to drahé, zbytočné a frustrující. A takže eh, jste mm, v podstatě eh, mm, i máme, je to tedy eh, pobřeží, které je nám, navíc to libijské, které nám velice blízké a není pod legální kontrolou a dále. Potom jde o to mm, mít o, eh, operaci jen tak pro operaci, ale skutečnou eh, efektivní, reálnou, jako třeba Gruzie. Já s vámi souhlasím, to je krásná operace, ale co Středoafrická republika? Já jsem byl tam. Viděl jsem tam eh, eh, ten výcvik, který eh, se tam provádí a to je skutečně hanebné. A ne kvůli těm vojákům, kteří tam působí a snaží se. Ne, ale vůbec, protože to je, jak to je, hm, protože to je výcvik, a který tam probíhá v takové, v téměř džungli, tam, ale stejně to úplně k ničemu, tam není komu dávat jaké příkazy a tam se tedy vycvičí oni a co se potom stane, když tam potom přijedou rusové a předají jim vlastní zbraně. A my eh, eh, tam děláme nějakou pompezní operaci, která je úplně k ničemu. A, my, eh, a tady my slyšíme ta krásná slova, co tam všechno děláme ve střední Africe. A kdybychom my, my mm, a Oni, eh, oni kritizují naši misi a tvrdí, že to je mm, prostě nemožný výcvik, který je úplně k ničemu, protože stejně nemají zbraně. A my jsme ale politicky korektní a pokrytečtí, takže my jim sice uděláme výcvik, ale nedáme jim zbraně. Zbraně to znamená, že potom oni jdou na smrt, protože ty banditi mají zbraně a ty ji dostanou velice levně, eh, tito rebelové. A za třetí, potom Mali. No, my se v Mali. Tam jsem navštívil několikrát a vždycky jsem se rozčílil, protože to je úplně totéž. To znamená pět let výcviku, který tam provádíme, tak jsme ani jednu eh, eh, eh, rotu, operativní rotu, rotu nebyli schopni vycvičit, ani 120 mužů tedy. A potom, mm, mm, no to je skandální přece. Proč? Protože když my tam pošleme dobře vycvičené Eh, eh, vojáky, tak eh, a ty a z nich se stanou tedy četníci, kteří potom okrádají třeba Tuaregové a podobně. A to my chceme, tam vychovávat rebely. A, s těmi za, a ty zbraně dostávají od koho? A v důsledku toho je, že my Tady hovoříme o tom, že tam došlo k tomu krásnému povstání, ale výsledek není žádný. Navíc ještě vše dostali pod kontrolu eh, tam ty různé skupiny, Tuaregové a podobně, kteří mají pod kontrolou celou zónu. A my tedy, máme tam tedy správně korektní eh, milice, vycvičené milice, masachrávy. a mm, když někdo hovoří, třeba hovoříte s prezidentem Burkina Faso, z Roktabure. A když hovoříte s dalšími odpovědnými, eh, skutečnými odpovědnými osobami v Nigeru, tak zjistíme, že my skutečně my neděláme nic reálně efektivního. Kdo to dělá? Například eh, Francie se svojí operací a mise OSN také. Ty jsou daleko efektivnější. A prosím tedy, eh, je třeba, abychom se chovali odpovědně a ne takto pokrytecky, tedy bez mandátu, bez toho, aniž bychom to efektivně kontrolovali, aniž bychom eh, tedy eh, nedali jim zbraně, protože jejich nepřítel má zbraně a eh, používá je. My dáváme pouze výcvik, no protože chceme být politicky korektní, tak je posíláme na smrt. My chceme reálný mandát, reálnou kontrolu a dostatečné finance, ale financovat takovou to pompezní akci, tak, která je k ničemu, tak to asi jenom je kvůli našemu sebeuspokojení, jinak to nikomu nepomůže. Thank you, Javier. Děkuji, Javiera. Nikdo další se zřejmě o slovo nehlásí, takže já sama se té příležitosti ujmu. bylo řečeno, že jsme byli eh, v Gruzii minulý týden na misi SEDE a navštívili jsme tedy EUMM na abcházské straně. Většinou se spíše dostaneme do Jižní Osetie a teď se nám podařilo se dostat i do Abcházie. Jak jste řekl, jde o misi, která je místně velmi dobře akceptována, ale také má účinek, co se týče provozování hotlinky, kde lidé chtějí přes hranice nebo jsou znepokojeni, že se tam něco děje, ta hotlinka tam funguje, ona je to uklidňuje a přispívá to k snižování napětí. Takže to snižuje pravděpodobnost problémů, které tam v minulosti byly. A Javier se zmínil o tom, že toto je jedna z misí, která je skutečným úspěchem. Zřejmě bude na konci letošního roku znovu prodloužena, asi o další dva roky. A co se týče toho, co jste říkal o trvání misí, je důležité rozhodně prodloužit EUMM v Gruzii. protože funguje dobře i za obtížných okolností, zvláště eh, v nedávné době v Jižní Osetii. A potom ještě naváže na některé body, které jste zmínil. Hovořil jste o komunikaci, o tom, jak komunikujeme s občany. Gruzie je právě dobrým příkladem dobré komunikace s EU, ale my v EU si nevedeme tak dobře. To je asi největší eufemismus, který mohu použít, co se týče našeho komunikování s evropskými občany. E, a na to jste reagoval, řekl jste, že by se vám dostalo více podpory, kdyby se s občany lépe komunikovalo. A hovořil jste i o situaci v Somálsku a i jinde. kde eh, ta aktivita byla přerušena a je přetavená v jiné aktivity, což jistě vyžaduje flexibilitu, adaptabilitu toho mandátu a rychlost. Jistě je možné určitým způsobem toto podpořit. Když je lepší změnit eh, tu práci eh, v terénu. A konečně chci říci, že jste se zmínil i o rovnosti mužů a žen a jsem ráda, že eh, to se řeší dobře. Bylo zde poukázáno ze strany kolegů i na obsazování eh, postu. A ještě tady kolega se hlásí o slova. Nedávno jsem slyšel, že mise Eulex, Eulex v Kosovu se Julex v, eh, v Kosovu, že se blíží svému eh, konci, byla prodloužena. Aha, tak co jsem to slyšel. Dobře, tak to prosím vypuste ze zápisu jednání. Dobře, před, před stírejme, že jste nic neřekl. Děkuji, děkuji. My se snažíme eh, informovat veřejnost eh, o práci misí. Eh, veřejnost v Bruselu ani neví často, co to je SBOP a často nám lidé říkají, že je dobré, že existujeme a že chtějí vědět, co děláme. Zdá se, že Evropská unie je stále ještě tajemnou organizací pro mnoho lidí. A, a možná, že by i e, vlastně někdy referenda dopadla jinak, kdyby Evropa o sobě dávala vědět více a lépe. A SBOP patří e, k viditelným nástrojům. My jsme vidět, my nosíme uniformy kdykoliv můžeme a e, mnoho tedy eur se na nás vydává a děláme účinnou, užitečnou práci, ale často nikdo vůbec o nás nemluví a myslím, že SBOP eh, by mohla o sobě dát lépe vědět. Často jsme známější a respektovanější v hostitelské zemi než v členských zemích. A e, co se týče e, těch chybějících e, pracovníků, těch 25%, co ještě potřebujeme doplnit, máte pravdu. Není to jednoduché, protože lidé přicházejí, odcházejí, takže je to asi 20%, co chybí. I přesto jsme schopni tu práci dělat, ale pravdou je, že eh, prosíme, eh, povzbuzujeme členské státy při každé příležitosti a i jsme eh, paní Mogherini poprosili, aby se přimluvila a hovoříme s vysokopostavenými lidmi, snažíme se přesvědčit, aby vysílali lidi na mise. A určitou charakteristikou civilní mise je to, že eh, každý, kdo tam jede, je dobrovolník a tito lidé se tam hlásí za poměrně silná konkurence a eh, lidé eh, v mé pozici se často ptají sami sebe, jestli mají snížit tedy standardy, aby, abychom mohli doplnit počty pracovníků a pak vlastně by bylo riziko, že bychom neplnili ty úkoly, kvalitně, ale my víme, že bez odpovídající kvalifikace bychom nebyli schopni ty úkoly plnit. Takže máme ten problém. Jedním z problémů eh, v Sahelu, to je frankofonní otázka z definice, tedy je to francouzsky hovořící mise. A je tady otázka, jestli všichni, kdo tam jdou, musí umět francouzsky dobře. Eh, zřejmě eh, vedoucí představitelé v Nigeru, Mali, Burkině, Faso by měli umět francouzsky, ale v Afganistánu a Iráku využíváme eh, tlumočníky, takže možná by bylo možné řešit eh, ten nedostatek zdrojů i tímto vlastně tlumočení, abychom nezabraňovali v účasti lidem, kteří nemají jazykové vybavení. A musíme se tedy ptát, jestli stojí za to eh, přijít o kvalitního člověka, který by potřeboval tlumočníka. Eh, a takže se snažíme toto vyřešit. My teď s Evropskou radou pro, uh, Evrop, pro uh, evropskou obranou politikou. Eh, pracujeme na nové koncepci, na nových řešeních. Rozhodně se nesnažíme jen problémy předat na bedra členských států, snažíme se sami uvažovat o řešení, snažit se provádět navržená řešení. Samozřejmě můžeme práci zlepšit. Historicky jsme nabírali jednotlivce, ale možná třeba by bylo dobré třeba krátkodobě eh, nabrat, nabrat třeba 60 lidí najednou do Somálska. Ale eh, na lidech skutečně záleží nejvíce. Eh, organizace a mise jsou jen tak dobré, jak dobří jsou lidé a co se týče eh, vaše, eh, vašich kritických poznámek, já rozhodně eh, do jisté míry sdílím. Co se týče Libie, já hovořím o misi jako organizaci, o mandátu. Ta mise tam vlastně Eh, se týká plánování a zjišťování situace, co se týče pobřežní stráže, ale ty úkoly, které se neplní, o jste hovořil, vlastně nejsou úkoly té eh, mise. Některé ty problémy eh, s některými ty, těmi bojišti je najít odpovídající vlastně odpovídající lidi, s nimiž máme spolupracovat, ne, partnery v místě, což není e, nikdy jednoduché, v Libii je to zvláště složité. A když se podívám na mandát mise v Libě a jak e, ta mise naplnila ten mandát, tak musím říci i přes e, kritiku, která zde zazněla, že z větší části ta mise ten mandát naplnila. A ale rozhodně si poznamenávám eh, ty kritické poznámky, chápu je, co se týče i dalších vojenských misí. My eh, můžeme dělat pouze to, co nám mandát umožňuje, co nám povoluje v oblasti té bezpečnosti, ale rozhodně jsem si poznamenal, vaše poznámky a děkuji vám eh, za ně. Je důležité, abychom získali upřímnou zpětnou vazbu, protože my často nevíme, co si lidé o nás myslí, protože Nigerici, Malíci a Libijci eh, nám neustále říkají, že jsme skvělí a že skvěle naplňujeme ten mandát. Mám tomu věřit, samozřejmě moje ego má tendenci tomu uvěřit, ale je dobré hovořit i s lidmi z jiných organizací, eh, kteří mohou kriticky zhodnotit, jestli náš mandát měl přidanou hodnotu, jestli byl správně zacílen. Takže rozhodně vám děkuji za vaše upřímné poznámky, baruje sebou. Děkuji také za vyjádření paní předsedkyně. Gruzie je důležitá, tam komunikace je také velice důležitá, ta eh, helplinka, ta hotlinka tam také funguje dobře. Myslím, že ta mise eh, tam zůstane. Eh, osobní poznámka ode mě, jestli smím. My musíme si dávat eh, pozor, aby EU e MM Gruzie se nestala součástí toho problému vlastně. Protože chceme se stát skutečně upřímnou součástí řešení, ale čím déle tam eh, jsme, tak tím méně je to snadné. Ale kdybychom tam nebyli a nebylo by možné eh, měřit prevenci, eh, mohlo by to dopadnout jako v Afganistánu, ovšem nevím, Eh, jak by to dopadlo, ale nevím také, jak by ta situace vypadala, kdyby tam ta mise nebyla. To se vždycky těžko předvídá. Eh, I když budujeme kapacity eh, v členských státech, co se týče třeba právního státu a dobré justice policie, tak to všechno je náročná práce i u nás. Nestane se to všechno přes noc, ne všechno se velice rychle dokáže naplnit, takže eh, ta mise ve složitém prostředí to má ještě těžší. Nevím, kdyby mise v Gruzii vůbec nebyla, jestli eh, by eh, tam ta situace byla horší. Každý kontakt zanechává určitou stopu, jak víme z forenzní vědy, takže i když třeba nás lidé neakceptují, tak přesto přece jenom na ně uděláme nějaký dojem máme nějaký vliv a kdybychom tam nebyli, tak vlastně by neměli ty rady, které poskytujeme. Co se týče Somálska, tam máte pravdu, tam je organizovaný zločin. A i kdyby šlo o e, pašování, e, loupeže, různé jiné různé jiné trestné činnosti. Tam je důležité, aby každá ta země si vybudovala eh, svou vlastní infrastrukturu, síť, eh, tedy orgánů činných v trestním řízení. Somálsko eh, je, tam by to vypadalo asi podobně jako v Afganistánu. Je, je to složité, musíme vždy soudit tady obezřetně. a Víme, že tam je ještě potřeba pracovat na e, budování e, policie, takže se uvažuje o prodloužení mandátu. Jak na to narážel pan Gáler ve svém vyjádření. Ale e, pachatelé trestných činů eh, neuznávají ani mandáty, ani hranice, ti proměňují tedy eh, způsob, jak operují velice, velice rychle bez ohledu na nás, na naše omezení. Děkuji vám. Já bych ráda na obranu EUMM řekla, že vidíme tedy na vztazích EU Gruzie, jak ty vztahy se vlastně zlepšily a, a že tam je se rozhodně pozitivní. Děkuji vám srdečně za to, že jste mezi nás dnes přišel a Děkuji vám také za vaši práci, když se e, váš úkol tam zřejmě završuje a končí. Děkujeme za veškeré informace, které jste poskytoval parlamentu a děkujeme za práci, kterou jste tam odváděl i e, za nás všechny vám děkuji. Děkuji. Colleagues, uh, thank you. Vážení kolegové, děkuji a my teď postoupíme k dalšímu bodu na našem pořadu jednání. A to je důležitý bod, co se týče vesmírných kapacit v oblasti bezpečnosti a obrany. A k tomuto bodu s velikou radostí vítám pana Brne, ředitele pro vesmírnou politiku, Kopernikus a obranu komisi. Je to také člen jednacího týmu eh, komise eh, na, eh, pro nařízení e DIP. Poprvé Unie poskytne odpovídající prostředky pro podporu námořních, kybernetických a vesmírných kapacit, jsme pro silnější úlohu EU v oblasti obrany. Eh, mělo by vzniknout generální ředitelství, které bude mít na starosti otázky obrany a navázat na další unijní struktury v oblasti obrany eh, na radě, v relevantních agenturách a v neposlední řadě i v samotném parlamentu. Dnes se zaměříme na vesmírné kapacity v oblasti eh, obrany a bezpečnosti. Máme tady zprávu z června 2016, nyní o dva roky později, s tím, že hovoříme o další finanční perspektivě, eh, bychom měli se znovu podívat velice pečlivě na bezpečnost a obranu a zajímá nás, jak si stojíme, jak to vypadá, jak to vypadá na komisi, pane řediteli Brnej. Děkuji, paní předsedající, dámy a pánové. Dovolte, abych nejprve vám poděkoval. Jsem velice rád, že teď zde mohu být a hovořit s vámi na této křižovatce. Komise nedávno prezentovala rozpočtový rámec, víceletý rozpočtový rámec. A velké sumy eh, jsou tedy vyznačeny eh, na tyto oblasti a od června přijdeme s textem, s prováděcím textem nové vesmírné strategie. Otázka, která mi dnes byla položena, se týká vesmírné infrastruktury v oblasti obrany a bezpečnosti. A Myslím, že odpověď na tuto otázku je jednoduchá. Od té doby, kdy se vesmír začal využívat pro navigaci a pro pozorování, sledování, se civilní kapacity eh, v Evropě, kde máme i vojenské kapacity, se začaly zabývat poskytováním informací, dat a to vše mělo obrovský potenciál. Evropský parlament i členské státy teď eh, se velice příznivě eh, dívají na civilní zprávu programů Galileo a Copernicus a stojí za uvědomění si, že veškeré, veškerá ta data, veškeré signály, třeba z Galilea. V případě Galilea to je, máme specifické signály v oblasti civilní a v oblasti obrané. A co se týče programu Copernicus, stále více se využívají různé, různé senzory, ať se jedná o radary a e, optické senzory a další technické vymoženosti a máme i další programy do budoucna, eh, senzory vysokých polohách. Eh, ty eh, ta čidla, ty senzory poskytují satelitní obrázky, které se interpretují a pak přijdou na řadu vojenské aspekty a, a obrané aspekty. Asi víte, že Kopernikus eh, spolupracuje s agenturami Frontex a eh, Agentura pro námořní bezpečnost a s Agenturou pro námořní bezpečnost a v budoucnu to bude pravděpodobně i na základě partnerství s průmyslem. Vznikne přístup, který nám bude poskytovat eh, vysoce přesné údaje, přesná data za velice krátkou dobu a my doufáme, že tato vysoce přesná data z radarů a e, asi na 10 metrů díky Koperniku a, a teď v partnerství s průmyslu jsme schopni jít až na 30 e, cm a e, takže soubor těch údajů, jak pochopíte, tak to bude sloužit jednak k tomu, abychom měli ty pod kontrolou migrační toky, pašeráctví a další eh, jevy. Samozřejmě ty údaje nebudou schromažďovány pro konkrétní účel, ale budou eh, moci eh, být transformovány pro užitečné informace pro vojáky, pro bezpečnostní složky civilního charakteru nebo pro regulaci, nebo třeba pro dohled nad nelegálním rybolovem. Já, já vím, že váš výbor již se zabýval eh, tím, že je těžké udělat rozdíl mezi kybernetickou bezpečností a kybernetickou obranou. Eh, já mám na starosti tu obranu, takže my hodně o tom mluvíme s kolegy z DG Connect a je pravda, že někdy to dělítko mezi oběmi je velice nejasné a že lze snadno přejít od jednoho ke druhému. A pokud jde o pozorování země, to je stejné když na některých hranicích, například to platí pro Frontex, máte tam možnost vidět něco na 30 až 50 cm, takže v případě konfliktu nebo v přípravě eh, v rámci mm, hrozeb pro bezpečnost, tak vidíte, že takové údaje mohou být strašně důležité. A teď, jaké jsou ty velké programy, které Mm, jsou eh, velké, protože mohou eh, obsahovat nebo generovat kapacity. My zde máme možnost si nakupovat služby třeba od průmyslu. Jaké jsou ty velké systémy, které budou relevantní především pro obranu? Všichni znají Galileo. Galileo 22 satelitů, které již byly vyslány, dva eh, mm, zcela operativní také ještě. Je to navigační systém, eh, který je daleko výkonnější než ta stávající verze GPS, tedy americká. Mm, a na začátku Galileo eh, měl fungovat jako eh, systém veřejný, který by byl k dispozici pouze povoleným uživatelům, tedy národním orgánům, státním orgánům a měl by zajišť, zajišťovat vysokou Eh, přesnost přenosu signálu a vysokou přesnost rozlišení. A je jasné, že to je důležité pro policii, ale i pro další obrané bezpečnostní složky, které budou moci mít, to jsou hlavní klienti, budou moci tento systém PRS používat. Pokud jde o Kopernikus, před 15 dny jsme vyslali sedmý satelit. Rozdíl mezi Galileo a Kopernikem je, že těch 24 satelitu Galileo, tedy mm, zanedlouho, jsou všechno verzi to, verze toho prvního. Tady jde o to, abychom měli pokrytí signálem po celé země kouly, tak abychom mohli relativně přesně stanovat eh, pozici, eh, lokalizaci. Pokud je o Kopernikus, tak každý z těch sedmi satelitů patří do třech význam, nebo třech, čtyřech významných eh, kategorií rodin kde eh, jde o pozorování země, ale na rozdíl od toho amerického, tak eh, to je tak, že na různých platformách můžete mít různá čidla, čidla, senzory. Zde my sami během realizace programu Kopernikus, tak jsme si všimli, jak se ta data křižují. To znamená, nejenom když máme optická data, ale také infračervená nebo eh, radarové údaje, tak eh, každá z těch kategorií údajů dává nějakou informaci. A když je všechny dáme dohromady, tedy prokřížíme, tak dostaneme to, že budeme mít takový produkt, který svým způsobem je lepší než aritmetická suma těch údajů. A ještě bych chtěl také zdůraznit, že pokud je o program Kopernikus, tak tady je služba, to je služba zabezpečení, bezpečnost. Eh, ta spolupracuje s Frontexem a s EMSA a také spolupracuje i mm, s SACEN a v rámci tohoto poskytuje informace, když dochází k aktivitám v kontextu společné obrané bezpečnostní politiky. Tak, máme takový projekt a to zvýšit možnosti těchto bezpečnostních služeb. Tady jen tak řeknu, taková poznámka vedle, jedna z charakteristik programu Kopernikus je právě prostřednictvím těch eh, volných dat, které jsou zadarmo, vytvořit celý takový ekosystém, aby i malé střední podniky mohly používat tyto údaje, aby tam existovaly různé aplikace, které s nimi budou pracovat a budou specifické pro určité uživatele. Je to otevřená politika. Ale ta samozřejmě neplatí pro ty bezpečnostní služby. Je jasné, že některé ty produkty eh, mohou být velice citlivé, tedy produkty, které jsou vytvořeny z těch údajů, mohou být eh, citlivé. Nyní máme na stole návrh nařízení, eh, já vám teď nemohu říct předem, zdali kolegium to podpoří nebo ne, ale třeba je tam taková myšlenka, možnost vytvořit partnerské vztahy s průmyslem, tak abychom mohli e, z těch údajů ze satelitu Copernicus a z údajů z jiných e, zdrojů buď tedy od průmyslu, nebo mm, údaje získané díky lepší koordinaci satelitních systémů členských států a především díky, toho nového, díky tomu novému typu čidla HAPS, High Altitude Platform System, tak se to nazývá, to jsou ehm, systém stratosférických balónů, které mohou po určitou dobu Eh, setrvat nad konkrétním jedním regionem a eh, vzhledem k té malé výšce těchto platform, na rozdíl od satelitu, tak lze získat téměř video, obrázky, videa. Eh, tedy budou to údaje, které bychom nazvali live, živé, živá data. A Samozřejmě všechny ty systémy musí do sebe zapadat a když eh, propojíme všechny ty údaje, tak nakonec nám vznikne ten finální produkt, který bude mít daleko větší kvalitu, než bychom jednotlivě individuálně získali od každého toho jednotlivého čidla. A další program je program Space eh, Alliance and Tracking. Víte, že prostor je zahuštěn Eh, tedy eh, ten, eh, a to je problém. Nedávno ve Spojených státech dokonce mm, Mike Pence, viceprezident, požádal, abychom, aby se Amerika zamyslela nad takovou regulací satelitního provozu, protože vesmír je přeplněný. A to bude velice problematické, proto abychom mohli regulovat celosvětový provoz, tak ten, ta regulace musí být také celosvětová. Proč zmiňuji tento program SST? Je, že e, tedy oběžná dráha, ta už je přehuštěná a mm, je třeba mít možnost mít takový systém trackingu těch e, různých zůstatků, pozůstatků těch satelitů a mm, to je 800 až 900 km, to je ta nízká dráha, jak se tomu říká. Ale když se podíváte na výšku těch balistických střel, které se teď používají eh, ve většině zemí, které mají k dispozici tyto střely, tak vidíme, že ty balistické střely obecně to je 500 až 2000 kilometrů. Jinými slovy, systém, který původně měl být systém teleskopový nebo radarový, který měl vést k tomu, aby ty satelity, tedy naše infrastruktura, by mohla existovat i nadále, bez toho, aniž by je byla ničena těmi eh, tedy eh, pozůstatky těch různých létajících eh, zbytků satelitů, ale tam jsou další hm, létající tedy zbytky třeba z těch balistických střel. A proto máme teď nové pole spolupráce s členskými státy, to znamená, e, e, teď přemýšlíme, jak vytvořit takový systém, který by sloužil jednak k tomu, abychom ošetřili potřeby EU, abychom chránili vlastní infrastrukturu a zároveň, aby se mohli integrovat do těch leteckých e, protizdušných systémů když říkám protivzdušných systémů členských států, tak tím myslím i alianci, jako je NATO. Třeba víte, že AVAX, systém AVAX, který už máme několik desetiletí, někteří říkají, že by, by měl existovat eh, nějaký modernizovaný systém, to znamená eh, těch nových radarů, eh, které nebudou na těch plavidlech, takže Tady musíme mít takové programy vesmírné, eh, programy, které budou chránit naše satelity. S tím, že je třeba i eh, tam mít ty eh, protibalistické ochranné systémy, které budou chránit naši infrastrukturu. Dále, co teda teď ještě je ve fázi rané je program Govkeskom, což je program, kdy my zajistíme to, že spojíme, dáme dohromady všechny ty struktury členských států, pokud jde o telekomunikační satelity jednotlivých států a kromě toho navíc tam přidáme to, co nám poskytne průmysl. Je zřejmé, že členské státy nemají všechny stejný zájem o tento program tradičně členské státy, které mají větší vojenské zájmy, a to především, které mají tedy ter, různé extrateritoriální zájmy, a te, které působí mimo Evropu, tak ty takovéto vojenské kapacity mají. Ale to je 5-6 členských států, ale máme jich celkem 28. Takže zaprvé tento program umožní, abychom mohli poskytnout tyto kapacity těm státům, které nemají. Za druhé, i ty členské státy, které ty kapacity, ty prostředky mají. Tady se hovoří o těch geostacionárních satelitech. Vy ten geostaciální satelit umístíte třeba nad Evropu, nad Afriku a když máte ale bojiště, které se nachází třeba v korejském polostrově nebo v Pacifiku, no tak nemůžete přemístit ten satelit takže tady vy musíte se dohodnout s průmyslem nebo se spojenci v úvozovkách, kteří mohou či nemohou vám poskytnout přístup k jejich satelitu v okamžiku, kdy to chcete. A samozřejmě, pokud vám dají přístup ke svým satelitům, tak samozřejmě budete mít přístup k těm informacím, které prochází přes ten satelit. A mm, třetí věc, velice užitečná, že v rámci obraných programů čím dál více se hovoří o dronech, především těch průzkumných dronech. Ale drony, kromě toho, že musí být 100, musíme být schopni vyrábět prozatím, kromě Američanů, Izraelců, zatím my nemáme přístup eh, ke stejným technologickým standardům. Doufám, že to brzy bude ale ty drony závisí na dalších dvou věcech. Za prvé jde o bezpečnostní signály, ne, omlouvám se, jde o mm, e, nároky, velké nároky na mm, počítačovou bezpečnost, aby někdo nahoru nezískal pod svou kontrolou nebo tam nedal nějaké falešné informace do něj. A potom telekomunikační satelity. Často jsme mluvili o dronech, které používali američané a které řídili z základy z Massachusetts a používali je v Afganistánu nebo v arabském, na arabském polostrově. To znamená, že ten signál musí eh, jít z Massachusetts směrem do těch dronů. A když myslím signály, to je oboustranné signály, jak směrem k tomu dronu a tím ho řídit a naopak, ten musí posílat informace, takže to znamená obrovské pásmo. A zde zatím málo států, včetně Spojených států, které mají globální pokrytí. Takže další část iniciativy tohoto programu nebude nahradit to, co máme, ale spíše poskytovat, co bych nazval, to, eh, ty eh, části, které chybí v té skládačce, tak aby Evropská unie, a to především jakožto unie, mohla zabezpečit komunikaci se všemi svými zastoupeními, ale za druhé, aby i v rámci SDP, společné bezpečnosti obrané politiky, bez ohledu na akce, aktivity, bez ohledu na místo, kde ty akce probíhají, tak abychom mohli mít přístup buď ke kapacitám prostředkům členských států a pokud je nebudou mít, tak, abychom měli přístup k evropským kapacitám prostředkům. Tak poslední bod. Samozřejmě víte, že, a vy jste to zmínila, paní předsedkyně, nyní se hodně diskutuje o projektu EDIDP do budoucna se bude transformovat v Evropský obraný fond, doufejme. Ten návrh Evropského obraného fondu bude obsahovat i kategorii výzkum a ka- kategorii budování kapacit ale zatím pouze teď máme budování kapacit v tomto nástroji. My jsme ale již začali i e, připravovat tu část týkající se výzkumu. A to je o to více důležité, protože to, co máme v kontextu příprav e, e té části, která se bude týkat výzkumu, tak Tady především nám jde o to, aby Evropská unie byla akceschopná ve výzkumu a za druhé nám jde o to, jak eh, mít nástroj spolupráce. Jde Ocean 2020, to je projekt, který spojuje 10 mm, až 15 členských států a velký počet firm, podniků a cílem toho programu je jak říkám, název, mít eh, kapacity, eh, tedy eh, dohledu nebo sledování moře pro účely obrany a bezpečnosti, tedy sledování moří oceánu. Je to tedy výzkumný projekt, který se bude opírat o prostředky zdroje členských států, především italské, Eh, protože mají Kosmos Skyman, oni mají tedy ten radarový systém a potom také se bude opírat o satelit Copernicus. Proč to říkám? Pro mě je zcela zásadní to, že tady musí existovat přirozená synergie mezi projekty z pohledu rozpočtu. Nemá smysl platit dvakrát za něco, když máme, je třeba tedy třeba změnit nějaké hm, požadavky, jenom specifikace a nezačínat nic opět od nuly, neopakovat nic. Za druhé, když jsem nastoupil, tak mi bylo řečeno, protože v té době již jsme měli systémy pozorování země, členské státy již to měly, a hm, měli to Spojené státy, Japonci, eh, eh, hm, měli ten celulární systém. A proč ne tedy evropský? A z jednoduchého důvodu to bylo tehdy, protože žádný systém není perfektní, kromě toho, že v Kopernikus je nejlepší. Nikdy si nejste jistí, že váš satelit, který sice má dobré čidlo a letí v tom eh, mm, správném okamžiku nad tím hotspotem, musí být na správném místě. Takže je třeba, abychom měli eh, eh, tedy techniku, která je kompatibilní, samozřejmě, ale musíte být jistí, že to bude v tom, v tom správném okamžiku, aby ten systém váš nebo va, vašich spojenců nebo nějakého členského státu, aby ten systém skutečně byl nad tím bodem, o který vám jde, nad tou lokalitou. Takže ty systémy musí působit synergicky a to musí fungovat již od fáze výzkumu takto. Proto si myslím, že pokud chceme vyvíjet evropské systémy, tak musí i respektovat vývoj potřeb a musí být autonomní. Proč? Je zřejmé, že a jak jsem to i upřesnil v případě telekomunikačních satelitů, když potřebujete telekomunikační satelit nějaké firmy X patřící státu Y v konkrétním okamžiku, tak to ne, nutně neznamená, že zrovna budete mít přístup k tomu satelitu, když budete chtít. A to tež platí uvnitř EU. Tady máme problém často s prioritou těch požadavků, těch na přístup a já, eh, moji kolegové eh, z příslušného DG, tak eh, ti často posuzují, jakou prioritu dát, jakému tomu, jaké té žádosti. Takže to mají pod sebou kolejní kolegové. Dále, pokud chceme, aby zde byla kontinuita, vývoj a autonomie, tak zde v oblasti bezpečnosti musí existovat obligatorní synergie mezi potřebami obrany, to znamená vojenskou bezpečností a civilní bezpečností. Satelit bude eh, tedy produkovat eh, numerická data, potom musí existovat určité algoritmy, které mm, jejich výstupem budou ty informace, které chci já tedy, ať jsem Eh, voják nebo civil. Ale od samého počátku ten systém musí být 100 poskytovat eh, eh, ty kategorie, které poslouží obou sektorům. Děkuji za pozornost a chci zdůraznit, že samozřejmě my v rámci víceletého finančního rámce spoleháme na parlament, že vezme do úvahy tyto tato obě kritéria, a to je kritérium vývoje kontinuity a také kritérium autonomie, neboť zkušenost, nedávná zkušenost nám ukázala, a to v jiné oblasti. Teď dovolte, abych to ocitovala, protože to spíše asi bude spadat pod výbor Envy. My potřebujeme synergie ale tře- třetí státy nemohou spochybňovat tyto synergie. Víte, že eh, Bílý dům eh, zrušil program pozorování eh, spojené se změnami klimatu a my jsme nevyvinuli tuto část toho satelitu Kopernikus, protože jsme spolehali na Američany, že to budou mít, ale protože ho zaváděli jako první, tak nebylo zbytečné, abychom vyvíjeli vlastní systém. Takže povinnost synergie a doplňkovosti se stávajícími systémy, podle mého soudu, to je třeba eh, eh, eh, aby bylo vždycky autonomní. To znamená, abychom v tom nebyli závislí na, na něčem, co je mimo naší kontrolu. Thank you, Monsieur Brunet. Děkuji, pane Brunete. A nyní dávám slovo kolegům. A prvním bude pan Gáler. Děkuji, děkuji za poskytnutý přehled. Víme tady, jak na tom jsme a kam bychom se chtěli vyvíjet dál. My v parlamentu všechny tyto činnosti v rámci IDP, ale také e, záležitosti kosmického výzkumu, e, také už e, vlastně hodně dlouho sledujeme, také pan kolega Zdrevský, který sedí za mnou, se tím intenzivně zabývá. Já bych jenom chtěl vyjádřit, že pokud se týče toho výčtu, tak možná u toho posledního zmíněného projektu eh, američané zřejmě nechtějí dostat svým závazkům, takže to znamená, že budeme si muset eh, budeme eh, si muset dovolit vlastní, vlastní začít to vlastními silami. No a my máme naplánovaných eh, spoustu věcí a samozřejmě je důležité, abychom to všechno zvládli. Zároveň ovšem nechceme duplikovat struktury v těch oblastech, kde eh, to máme poměrně pod kontrolou. Eh, vy jste hovořil o ESA a o tom, že tady existuje do určité míry konkurence, soutěž, eh, takové tření, jestli tedy k věci přistoupit tak nebo tak. A možná, že nám to tím či oným způsobem stojí v cestě a koordinace není optimální. Já bych si velice přál, abychom vzhledem k množství úkolů eh, dbali na to, aby to, co už eh, umíme, abychom to skutečně neduplikovali, ale abychom se soustředovali na to, co nám ještě chybí, co teprve musíme vyvinout a aby potom taková organizace, spolupráce s organizací, která není úplně eh, identická s EU, tak eh, abychom prostě tyto spolupráce se pokusili optimalizovat. Doufám, že všichni zúčastnění budou dále na věci spolupracovat a myslím, že také my z naší strany eh, budeme dbát na to, aby každý dělal to, co umí nejlépe. Každopádně budeme pokračovat podpoře a možná byste mohl říct ještě eh, slůvko k DG Defense a eh, Aeronautics nebo Defense and Space, teď nevím, jak to je přesně. Každopádně z mé strany podpora. Děkuji. Děkuji. Nyní bych prosil pana Zdrojevského, aby si vzal slovo. Ten způsob eh, eh, eh, vlastně, který vede k debatě, která se týkala komisi satelitů, tak v době té zprávy jsme upozornili na čtyři důležité elementy. Za prvé chtěli jsme eh, vytvoření dlouhodobých eh, eh, finančních garancí. Upozornili jsme na to, že není dostatečná aktivita a není dostatek dohod v této oblasti a že nemáme příliš dlouhodobý pohled. Ten první bod byl velice důležitý. Měli jsme konsensus, co se týče cílů, jehož, cílů již chceme dosáhnout. Nyní se blížíme k cíli číslo jedna. Budeme mít finanční garance roku 2027. Rozpočet se zvýší z 12 miliard na 16 a také chceme zlepšit situaci, pokud se týče sídla v Praze, kde byly určité finanční potíže a eh, potíže udržení stavu. To je první cíl. Druhý cíl to je technologický postup. My jsme začali informacemi v tom smyslu, že eh, příliš závisíme na ruských nosných raketách a že ve větší míře musíme pracovat na vlastních technických řešeních, zejména e, v té souvislosti, že v létě e, před dvěma lety e, se naše satelity dostaly na nesprávné dráhy. Nám se tedy podařilo získat velice uspokojivých efektů. Máme tedy Ačko i Bčko, to znamená, že máme komplet v oblasti pozorování a toto nás může uspokojit. Dále máme vhodnou raketu, raketu Vega Ariane 5 a blížíme se další rakety Ariane 6, což bude jedna z největších raket, která, pokud si pamatuji, by měla být dispozice v roce 2020. Čili v této souvislosti je možno říci, že Evropa bude v této oblasti daleko samostatnější a soběstačnější než před třemi lety. Velice mě těší, že v rámci evropského systému GPS máme už v prozu 22 satelitů, přičemž eh, plánujeme 30. V rámci těch 30 by mělo být 5-6 rezervních, Čili už se blížíme do finále tohoto programu, o kterém jsme vždycky mluvili s velkým přesvědčením a který nám umožní dospět do konce. Co se týče třetího elementu, eh, který je velice důležitý, tak to je také propagace. My jsme obráceli pozornost na to, že takto vysoké náklady na Kopernikus, na Galileo musí také být spojeny s příslušnou eh, politikou informační, propagací, tak aby eh, potenciální uživatelé o těchto programech věděli a mohli je využívat. A musím říct, že ten třetí cíl v posledním roce eh, se rozvinul velice dobře. Takže v této souvislosti mohu panu řediteli poblahopřát s tím, že Eh, zahájení těch eh, propačních programů je velmi viditelný a to nás může těšit. Pak tady máme čtvrtý element, který ještě nefunguje plně, je to svým způsobem výzva a to je eh, větší, silnější vazby na soukromý trh v rámci toho partnerství se soukromým sektorem, o kterém jste hovořil. Čili na nákladech a těch služeb, eh, tam se musí více podílet eh, soukromé subjekty. I tady máme určitý postup, ale zatím to není uspokojivé. No a další věc, která souvisí s budoucností, eh, je kosmický odpad. Existuje na drahách kolem země několik tisíc eh, významných, eh, významných, eh, projekt, významných objektů, které se pohybují v oblasti potřebných oběžných dráh. My jsme sice o tom už několik let se snažili jednat, ale bohužel zatím bez úspěchu. Důležité je, aby spolupráce mezi různými skupinami subjektů, to je eh, Číňané, USA, Japonsko, aby v této eh, oblasti se věc zlepšila. Například eh, zkoušky, které provádí Číňané, laserová likvidace Eh, satelitu skončila poškozením dalších satelitů. Čili tady skutečně potřebujeme eh, dopracovat tu politiku vyčištění oběžných drah. No a poslední věc, který pan ředitel, eh, kterými se pan ředitel taky zabýval, to jsou drony. Máme drony za 70 dolarů, které pomáhají při venčení psa a máme takové, které stojí, za, stojí 70 milionů dolarů a umožňují Eh, pohyb eh, ve velkých výškách. Kontrola dronů v současné době, zejména těch dronů, které jsou schopny eh, přenášet nebo být nosiči zbraní nebo chemických prostředků, jež by mohly ohrozit bezpečnost v Evropě, tak to je velice důležitá věc. Připomínám, že v Evropské unie, Evropské unii mnoho členských zemí eh, si na vlastní pěst vytváří jakési právní předpisy. No a to také není dobré, musíme s tím zabývat. Nicméně, pokud bych to zhrnul, eh, eh, tak z těch čtyř bodů, které byly výzvami před třemi lety, tak všechny čtyři v té či oné míře, ale nicméně uspokojivým způsobem byly nějakým způsobem řešeny. Takže v této chvíli můžeme být spokojeni s fungováním obou agentur a dalších institucí, jež s nimi spolupracují. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji, pane Zdravský. Myslím, že Teď se nikdo další o slovo nehlásí mimo mě. Nejprve tedy chci říci asi to, co zde již zaznělo. Co se týče skvělých úspěchů doposud dosažených programem Copernicus a Galileo, a to, jak plní veškeré požadavky nejenom eh, v oblasti obrany, ale také co se týče synergií a to, čeho se jimi dosahuje opravdu významné. A i tady si toho můžeme všímat v naší komunikaci. A asi očekávatelně, podobně vzhledem k tomu, že jsem britská poslankyně, Eh, chci zmínit nešťastný Brexit. Jak asi víte, já jsem se stavěla eh, proti Brexitu od samého počátku. Myslím, že je to opravdu špatná eh, myšlenka, ale došlo k němu a my se budeme muset z jeho důsledky nějak vyrovnat. Myslím, že by bylo dobré minimalizovat škody jak nedávno jsme viděli na příkladu JCPO a bylo by dobré i nadále spolupracovat na vedoucí úloze Spojeného království Německa a Francie. A toto je další oblast, kde jde o mnoho a Já bych se rozhodně chtěla zasadit eh, o úzké vztahy, tak abychom mohli vzájemně mít prospěch z těchto úzkých, blízkých vztahů, zvláště co se týče toho aktuálního tématu PRS a Galilea, eh, jak napříč systémy a i ve vesmíru. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. co se týče té vzdálenější perspektivy, zmínila jste nedávný návrh ze strany komise. Jestli to bude eh, schváleno, tak to bude trvat až do roku 2027. Já chci říci, že my se musíme dívat za ten obzor v rámci programu Kopernikus. My jsme v Evropské vesmírné agentuře vypracovali dokument pod názvem Dlouhodobý scénář, protože vzhledem eh, k různé životnosti eh, satelitu musíme zajistit kontinuitu a musíme tedy myslet ještě i nad rámec eh, dalšího víceletého finančního ráme, rámce, samozřejmě za podmínky schválení rozpočtu ze strany příslušných úřadů. Ale velice si vážím toho, co zde bylo řečeno, protože my vytváříme celý ekosystém na základě toku dat a kapacity a satelity, ty jsou zdroji těchto dat. Zpomalení eh, než kvůli eh, zastavení toku těchto dat eh, by bylo velice škodlivé, a to nejen v oblasti vesmíru. A druhá věc, byla zde řeč o technickém pokroku. Normálně, když eh, rozvoj běží podle plánu, tak Pegasi, tak vlastně bychom měli ekvivalent Sojuzu. My jsme vyčerpali celý kontrakt eh, s Rukot, takže už nevyužíváme žádné eh, ruské rakety nebo eh, vlastně retrofitované ruské rakety k odstartování eh, k vypuštění Koperniku. A dále budeme používat eh, evropské stroje na to. Také musím říci, a děkuji vám za slova uznání, že jsme odstartovali projekt TIAS, což je platforma distribuce dat a informací z Koperniku. Paní komisařka Běnkovská eh, tento program oficiálně odstartuje příští měsíc a toto bylo zcela nečekané. Když se podíváte na základní eh, obecné nařízení, které ustavuje Kopernikus, tak se tam nedočtete ani slovo o distribuci dat eh, pro malé a střední podniky a podniky. Eh, striktně řečeno, vše vlastně vznikalo za účelem dat pro veřejnost. Takže toto vlastně je obrovský úspěch, za něž si nezaslouží vděk jenom komise. To vlastně byla reakce na požadavek finálních uživatelů. A co se týče partnerství veřejného a soukromého sektoru, my jsme potřebovali specifická partnerství tohoto typu, eh, o kterých se nehovořilo v horizontu 2020. Proto do nového nařízení jsme zapracovali článek, který nám umožní uzavírat specifická partnerství v oblasti pro oblast vesmíru, kde a co je důležité, nebudeme nakupovat data, ale budeme nakupovat služby. To znamená, že nejen pomocí těchto partnerství získáme nové schopnosti, ale získáme zcela nové hodnotové řetězce. A to znamená ku příkladu systémů s vysokou rozlišitelností, které chceme zavést. Asi méně než 10 toho bude k využití pro Evropskou unii. Ty satelity budou eh, eh, orbitovat kolem pólů, tak budou sloužit i jiným uživatelům. A přes nějaký soukromý subjekt ty data, data budeme prodávat. Ale co je důležité, že vlastně tento evropský systém umožní podnikům vlastně vůbec vytvořit takovéto konstelace. Takže nevznikne jenom PPP, aby byla data pro Kopernikus, ale bude to vlastně nástroj pro otevřenou uh, distribuci. Co se týče uh, odpadu, takových těch úlomků, toho, co jste říkal, tam jde především o to, abychom se nedopouštěli eh, vypouštění dalšího odpadu. A veškeré eh, nákupy v Galileo a Koperniku byly prováděny tak, aby všechny satelity eh, byly vybaveny deorbitačními systémy. To znamená, že ke konci očekávané životnosti satelitů ty systémy vlastně schoří a konečně, paní předsedající, chci říci, že jestli existuje nějaké globální odvětví, kde je Brexit považován za skutečnou katastrofu, to je to právě oblast vesmíru. Představte si třeba, až budu mět produkovat eh, data pro nějakou eh, evropskou agenturu v zabezpečeném, v zabezpečeném kanálu, tak vlastně budu muset jednu část Evropy vynechat. To znamená, že vše, co se týká toho rozvodového účtu a těch eh, následných jaksi dohod, to všechno jde zcela nad rámec eh, mých pravomocí, to má na starosti pan Barnier a spuštění článku 50 a Eh, pro mě, jak si to je můj osobní názor, by mělo odpovídat zdravému selskému eh, režimu, aby satelit, který se bude nějakým způsobem využívat, tak aby Spojené království, podobně jako Norsko a další země, které eh, nejsou členy EU, by také se mohly podílet. To je můj, tedy soukromý, osobní názor. I mimo skutečnost, že samozřejmě v oblasti určitých aspektů i závisíme na některých neevropských zemích. A teď eh, již se považuje za samozřejmé, vzhledem k bilaterálním úmluvám, třeba mezi Spojeným královstvím a Francií v oblasti eh, obrany, eh, bude Spojené království kandidátem na kvalitní spolupráci i v oblasti